une eh, programmation. derrière, o zajęcie miejsc. Eh, prosím, abyste všichni zaujali svá místa. Prosím, abyste zaujali svá místa v sále, eh, vážené kolegyně a vážení kolegové. Prosím, zaujměte svá místa. Prosím, zaujměte svá místa. Přistupujeme k hlasování. Yes, please. Yeah. Mr. Audi. Yeah, Mr. Audi, the floor is yours. Pane Ody, prosím, máte slovo. Pane předsedo, já chci vystoupit, protože eh, podle článku 147 68 eh, našeho jednacího řádu, který se týká mnohojazyčnosti, a já bych chtěl upozornit na to, že se zhoršuje situace v oblasti mnohojazyčnosti v parlamentu. Chci upozornit na to, že v návrhu zprávy o pracovním programu komise Eh, to nebylo dostatečně eh, rychle přeloženo do francouzštiny do 12.40, kdy to být mělo a dochází ke zhoršování podmínek pro poslance. Eh, děkuji vám. za tuto faktickou připomínku, ke které v budoucnosti přihlédneme a budeme sledovat tyto věci, jestli je to velice důležité. Dámy a pánové, Teď podle jednacího pořadu e, máme bod e, hlasování pana BG podle zjednodušeného e, postupu využití nástroje pružnosti pro programu Ehm, e, e, pružnosti. Hlasujeme tedy, či jedná se o nástroj pružnosti. E, hlasuje se kvalifikovanou většinou, potřebujeme tři pěty tři pětiny hlasu a bude to jmenovité hlasování. Zahajuji jmenovité hlasování. Už všichni hlasovali? Uzavírám, končím hlasování. Schváleno. Dovolte mi, abych pogratuloval panu Reimerovi Bergovi i zpravodaji za práci, úspěšnou práci na této zprávě. Podle jednacího pořadu máme teď hlasovat o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011. Eh, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 1. Jmenovité hlasování zahajuji ho. Zahajuji hlasování. Už všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 21, jmenovité hlasování, zahajuji jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Jmenovité hlasování. Zahajuji ho. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13. Pan předseda Schulz se hlásí o slovo k tomuto pozměňovacímu návrhu. Prosím, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo. Pozměňovací číslo 13 bych jménem naší skupiny chtěl udělat, učinit následující prohlášení. Eh, návrh eh, Gorana Ferma z naší skupiny, který byl předložen na hospodářském výboru, my jsme ho opětovně nepředložili, ale skupina zelených parlamentů ze 40 podpisy ho opětovně předložila. My se zdržíme hlasování u tohoto návrhu, ale chtěli bychom dosáhnout eh, kompromisu. My chceme upozornit na to, že naše skupina nepředkládá žádný pozměňovací návrh v tomto smyslu, zdržíme se hlasování, ale chtěl bych upozornit na to, že jinak by tento bod zdanění finančních transakcí měl naši podporu a v budoucnosti ho budeme. Děkuji vám, pane předsedo. E, zahajujeme hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 13 a zase to bude jmenovité hlasování. Zahajuji ho. Hlasovali už všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní, dámy a pánové, e, teď je důležité prohlášení. Evropský parlament neschválil žádný eh, z pozměňovacích návrhů ke stanovisku Rady od 10. prosince 2010 ve věci rozpočtu na rok 2011. V této souvislosti eh, v eh, bodu 2 usnesení, o kterém budeme teď hlasovat, škrtáme slova v pozměněné verzi, v pozměněném znění. Eh, ve věci rozpočtu na rok 2011, protože nic tady neměníme, nic ve změní rozpočtu na rok 2011 nebudeme měnit, se nemění. A nyní budeme hlasovat o usnesení, které přirozeně můžeme potom v pozměňovacích návrzích změnit, pokud nějaké pozměňovací návrhy ovšem budou schváleny. Prosím, eh, tedy formální záležitost. Pani, pani Sidonia Jędrzejewska. Pani spravodajka Sidonia Jędrzejewská. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že bych měla eh, kolegům vyjasnit jednou větou tuto věc. Budeme hlasovat bez změn o návrhu, který nám dala rada, protože ten návrh je úplně totožný se stanoviskem, které rozpočtový výbor schválil v minulém týdně a je shodný s tím, co jsme vyjednali po v devítiměsíčním vyjednávání. V té souvislosti bych ráda poděkovala především specializovaným zpravodajům ve výborech Evropského parlamentu. Děkuji vám za důvěru a podporu, kterou jste mi poskytovali celou dobu a jsem velice ráda, že dnes se nám daří schválit rozpočet na rok 2011, tak aby od 1. ledna příštího roku už mohl být realizován. Děkuji. Eh, proszę Państwa. Prosím, dámy a pánové, rozpočet jsme schválili bez eh, změn. Eh, všechny pozměvací návrhy totiž byly zamítnuty. Nyní budeme hlasovat o usnesení. Podle jednacího řádu máme teď eh, hlasovat o zprávě paní Jendřejevské. Jedná se o postup parlamentu k novému návrhu rozpočtu rok 2011. A budou to všechny části. Hlasujeme o pozměňovacích návrzích 2 a 4 a bude to rozdělené hlasování. Nejprve první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Druhá část pro, proti, eh, ověříme elektronicky, zahájí hlasování. Už hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Musíme to zase ověřit elektronicky zahájit hlasování. Už hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ještě jednou to musíme ověřit. Ověřujeme elektronicky za hlasování. Už hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Budeme nyní hlasovat o celém textu návrhu usnesení jmenovitě. Eh, zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Dovolte mi, abych poblahopřál oběma zpravodajkám, paní Sidonii Jendřejevské a paní Helze Triple. Rada si přeje říci několik slov. Prosím, Rada má slovo. Monsieur le Président, Messieurs les parlementaires, le Parlement Pane předsedo, dámy a pánové, vážení i poslanci, eh, právě jste přijali návrh rozpočtu na rok 2011 bez pozměňovacích návrhů a jménem Rady eh, mohu říct, že jsem velice potěšen tím, že se nám podařilo dosáhnout tohoto výsledku. Proszę państwa. Děkuji vám, dámy a pánové. Velice vás žádám, abyste vyslechli prohlášení Eh, bardzo proszę, bardzo proszę o... Se vás prosím, abyste vyslechli velice důležité prohlášení, protože poprvé v dějinách jsme postupovali podle postupu stanoveného Lisabonskou smlouvou. Loni jsme použili zjednodušeného postupu a toto bylo poprvé, kdy jsme poprvé postupovali podle úplného postupu Lisabonské smlouvy. Čili prohlašuji toto, že Evropský parlament schválil stanovisko pozici Rady ze dne 10. prosince 2010 ve věci návrhu rozpočtu, který komise předložila 26. listopadu 2010. Eh, rozpočtový postup byl schválen v souladu s článkem 314 eh, smlouvy o fungování Evropské unie v souladu s článkem 314